mě by mohlo znamenat, že by někdo přímo se mohl objevit v Británii a začít se nechat léčit. Proč ale nemít určitou konkurenci hm, hospodářskou soutěž? Proč se musí vše rozhodovat v centrále? Proč to musí rozhodovat rada nebo komise? tak toto fungovat nebude. Tak jako máme určitou hospodářskou soutěž v platech, může být ta hospodářská soutěž i jinde. Tak to vzkvétá ekonomika. Britská ekonomika vzkvétá mimo i přes Brexit, když to naopak v Evropě se vůbec nedaří. Dokonce i Deutsche Bank má problémy, Italské banky už eh, krachují, zdá se, že náš systém přece jen je lepší. Jakýkoliv pokus to vše eh, srovnat eh, povede k jediné věci, povede k sovětskému komunismu Každopádně nevím, co to bude, ale je to velice špatný nápad. My s tím nechceme mít nic společného a máme o jeden důvod víc odejít. A nyní spontánní řešník jaj, paní Grapi. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, upřímně, já velice nerozumím postojům některým kolegům. je to zmatek. My se snažíme, nesnažíme zavést jednotný systém sociálního zabezpečení opatření. Ne, je třeba respektovat mobilní pracující, když jdou pracovat do jiné země. Je třeba respektovat stejná pravidla sociálního systému. Ale je to zvláštní, máme volnost pohybu, ale nerespektují se podmínky pro sociální zabezpečení ani pro platové podmínky pro stejnou práci, stejnou mzdu. Nemůžeme eh, tedy jak si souhlasit eh, s tou zprávou. Máme tu příklad Rakouska, které snížilo tyto dávky a stejně tak eh, premiér Dánska oznámil, že sníží celou řadu dávek pro pracující z jiných zemích. My si přejeme jednotnou unii, jednotný trh, ale eh, ne, ne, jak si se tu nerespektují tato pravidla, musí se respektovat i tedy pravidlo pro stejnou sociální dávku. Pan Lenars, vy jste žádal o modrou kartu pro pana Koborna, nicméně musím také vysvětlit. Pan Koborn měl hovořit na počátku a dostavil se až teď. Já vám tedy dám jednu minutu po dalším řečníkovi, pan Marias, a poté pohovoříte vy. Děkuji, paní předsedkyně. Systémy sociálního zabezpečení jsou z odpovědnosti členských států flexibilita v průběhu práce z těch posledních let a mobilní pracující, kteří jsou vysílení do jiných zemích, to vše vede k sociálnímu dumpingu a je to tedy problematická záležitost. A nyní systém sociálního zabezpečení v Řecku je pod velkým tlakem z důvodu těch 200 tisíc bulharských pracujících, kteří u nás pracují. Další věc nemůžeme přijmout diskriminace, ale zároveň také nemůžeme přijmout vývoz práv na dávky dávky v nezaměstnanosti. Ty by měly podporovat pracující, když se trvávají v dané zemi. A jediná možnost na vývoz dávek se pak týká důchodů. Ano, ty mohou být vyváženy. Takže je třeba nahlížet na všechny tyto aspekty a stejně tak i na takzvané brain drain. Um, Paní eh, předsedkyně přerušila pana řečníka, pan Lenars, prosím. Um, Děkuji, paní předsedkyně. To ani není tak modrá karta, spíš organizační záležitost. Ono je jasné, že pan Coburn a někteří ostatní se vůbec nesnažili se sem dostavit včas. A já se domnívám, že je nefér, když se krásně vyspal, vůbec tady nebyl, když paní komisařka měla úvodní slovo a pak má stejné právo se zde vyjádřit. Pokud se někdo neobjeví včas, tak si to takto vybral a neměl by ani mít právo se zde projevit. Ale já jsem taková férová předsedkyně a domnívám se, že ti, kteří jsou na seznamu, pokud se zde objeví včas, mají právo se mm, mm si vzít slovo a máte pravdu v určitém smyslu. A nyní na seznamu každý jaj máme paní Mirando na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, mě velice znepokojuje tato debata. Kontinuita a respektování sociálních práv pro pracujících, aby se zabránilo podvodům, neférové konkurence, neexistence práv a právních jistot to nás vede eh, k změně. Uvedu několik příležitostí. U nás v Galicísku příležitost to znamená migrovat a v loňském roce celá řada pracujících, zejména v námořní oblasti, nedostali dávky pracující v Galicii a i na severu Portugalska se nacházejí ve velice složité situaci. Máme tu migranty, i navrátilé migranty, kteří se vrací ze Švýcarska, z jiných zemí, tak ti nemají nároky na dávku v nemoci ani sociální dávky. Mobilita, pracovní mobilita u nás se nazývá migrace. Na to nalehám, to vám chci říci, paní komisařko. Proto je tu celá řada nedořešených vážných otázek a proto je třeba pracovat, abychom zajistili opravdovou rovnost zacházení. Thank you, Mr. Pimento Lopez. Děkuji, pan Pimento Lopeš. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh, který se někteří snaží zablokovat, má celou řadu výhod, aby se zajistila práva pracujících. Ale řekněme to jasně, koordinace systému sociálních zabezpečení může nastat, pokud budou existovat, aby se zajistila jejich koordinace, aby byly veřejné, transparentní, solidární, redistributivní a zajistili opravdovou odměnu po vypršení práce. Ovšem, před dvěma týdny se tu schválil celoevropský systém penzí a to vede k privatizaci těchto systémů. Pak také prodlužování věku odchodu do důchodu aby se tolik nezatížily systémy sociálního zabezpečení. To zhoršuje situaci například u nás v Portugalsku. Náš návrh a naše přispění se snažili vylepšit tuto situaci. Přejeme si totiž zajistit hlavně udržitelnost systému sociálních zabezpečení, protože ty by měly zhodnotit a zajistit zejména práva pracujících, jejich sociální práva. Děkuji vám a tímto uzavřeme seznam řečníků a má slovo paní komisařka Tyson, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych poděkovala za tuto živoucí a zajímavou debatu na tak důležité téma. My jsme navrhli modernizaci pravidel systému sociálního zabezpečení před dvěma a půl lety. Bylo to správně načasované. Navrhli jsme eh, tuto změnu, protože si přejeme vylepšit právě oblast sociálního zabezpečení pro mobilní pracovníky. V tomto kontextu hlavních sociálních změn a narůstající mobility musíme mít aktuální pravidla, abychom řádně ochraňovala práva pracujících. Volný pohyb pracujících existuje pouze tehdy, když mobilní pracující mají právo na sociální ochranu. Ta aktualizace umožní administrativám mít lepší nástroje pro boj proti proti podvodům. Občané a pracující budou mít jasnější lhuty, které si přejeme zavést pro spolupráci mezi národními orgány. A také jsem zmínila tu právní jistotu, doufám, tedy tu musíme zajistit našim občanům a našim podnikatelům, kteří si přejí opravdu využívat volný pohyb. To jsou všechno důvody, proč nemůžeme odkládat aktualizaci koordinace systému sociálních zabezpečení a vážení poslanci, komise opravdu spoléhá na tento parlament, aby postoj byl schválen v prvním čtení, aby to ukázalo našim občanům, pracujícím a podnikatelům, že nám leží na srdci práva sociálního zabezpečení, že nám leží na srdci dobré fungování našeho vnitřního trhu. Protože ano, koordinace systému sociálního zabezpečení je zásadní pro volný pohyb, pro volný pohyb pracujících, OSVČ a podniků. To je vše zásadní pro vnitřní trhu. A já doufám tedy, že i váš parlament ukáže i v ty poslední dny svého mandátu, že eh, naslouchá jejich hlasům a že ukáže také podnikatelům, že chápe jejich potřeby a malým a středním podnikům stejně tak, že Evropa se věnuje jejich potřebám. A paní předsedkyně, ještě bych ráda využila jedné minutky navíc. Také já hovořím naposledy v rámci parlamentních rozprav a musím říci, že spolupráce mezi komisí a poslanci, konkrétně poslanci výboru pro zaměstnanost, byla vždy výtečná. Myslím, že společně jsme dosáhli mnohého a chci vám poděkovat za všechny ty kvalitní výsledky společné práce. Děkuji vám. Thank you, madam. Já děkuji vám, paní Tysonová, a Jistě kolegové z výboru pro zaměstnanost vás znají ještě lépe, ale já svým jménem vám chci poděkovat za spolupráci, za to, že spolupracujete i s skupinami a přeji vám hodně zdaru do budoucna. We now... Nyní na dvě minuty dostává slovo pan Balas, pravda. Eh, děkuji. Eh, Paní komisařko, vzhledem k tomu, že to je vaše poslední vystoupení, tak eh, já eh, vám chci říci, že kolikrát eh, lidé na pravici jsou progresivnější než lidé na levici, za to vám chci poděkovat. Eh, Gandhi říkal, že lidé často jednají ze strachu. Já jsem tady slyšel hodně strachu během dnešní debaty, které nejsou opodstatněné, protože jak jinak si eh, vysvětlit, že ta exportace eh, sociálních důvek, dávek, v případě, že tam někdo pracoval 20 let, takže někdo eh, z toho bude mít prospěch, ať už je to ze severu nebo z východu, nebo když někdo říká, že právě těch šest měsíců by umožnilo nejlepší integraci a že je to lepší než tři měsíce, tak eh, to také nebylo dostatečně eh, předmětem této debate, Ale víme, že jsou to často velké podniky, které organizují sociální dumping. Nejsou to pracovníci z východu, jsou to často velké podniky. A o tom jste nikdo neřekl ani slovo. Nikdy jste eh, vůbec nemluvili o tom, že je potřeba zajistit lepší ochranu pro pracovníku. Jak vidím, tak je to váš strach, který vám bránit strach z těch velkých společností, který vám brání o těchto věcích hovořit. A já si myslím, že to je velmi smutné. Je to smutné také protože mluvíte jenom o své zemi a ne o eh, všech evropských pracovnících. A to platí i pro některé na eh, levici. A to proto, že se brzy budou konat volby. Myslím, že byste se měli zabývat eh, tím, jak jsou na tom všichni pracovníci, protože ti mají společné zájmy a e, jsou ve slabším postavením vůči těm velkým podnikům, <clears throat> které usilují o oslabení našeho systému sociální ochrany. Takže chci tady e, apelovat na všechny progresivní politiky, kteří si myslí, že Evropa může být synonymem pokroku. Že Evropa nemá smysl, pokud nezajišťuje stejná práva pro všechny bez ohledu na jejich státní příslušnost, protože to je základ Evropy. Takže na všechny progresivní politiky apeluji. Já vím, že ten návrh není dokonalý, ale je to eh, eh, známka jednoty eh, pokrokových sil a podpory zaměstnanců, boje proti nekalým praktikám na trhu práce. Pojďme ukázat, že Evropa může být pokroková. Děkuji zpravodaji. Ano, kdybychom byli schopni nahradit strach nadějí, a protože i já mám poetickou náladu, budu citovat Seamusa jiného známého irského básníka, Doufejme v to, že po odlivu přijde příliv, doufejme v zázraky a v to, že se všechny rány zahojí. A nyní přerušíme zasedání pouze na krátce, abychom se pustili do rozpravy o budoucnosti Evropy a naším hostem bude lotyšský premiér pan Karinš.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

Dnes můžeme hned začít. Všichni známe našeho bývalého kolegu, dnes premiéra Lotyšska. Díky, že jste přijal naše pozvání této důležité debatě o budoucnosti Evropy. Tady jste jako doma. Určitě to tady znáte velmi dobře. Myslíme, že debatovat s vámi bude velmi snadné. Vy znáte také postoj parlamentu, důležitost parlamentu. Znáte i předsedu komise a místo předsedu komise. Děkuji za to, že jste přijel do Štrasburku. Jak určitě víte, my bychom byli rádi, kdyby Evropský parlament byl jádru té debaty o budoucnosti Evropské unie. Jste čestný člen tohoto parlamentu, takže vítejte a máte slovo. È aperta la registrazione elettronica per il catch the eye. Eh, děkuji, otevřený eh, systém prohlášení řečníků do Catch the Eye. Teď má slovo pan premiér Karinš. augsti godātais tajani kungs prezident juncker kungs vážený pane předsedo tajani vážený pane předsedo junckere vážení poslanci evropského parlamentu dámy a pánové přátelé v první řadě chci říci že s velkým potěšením nyní hovořím před vámi na tak důležité téma, jako je budoucnost Evropy. Jak již velice dobře víte, po deset let jsem pracoval v tomto parlamentu jakožto poslanec a naučil jsem se v tomto období několik věcí. Kdyby tady někdo chtěl pronášet řeči, tak musí hovořit minimálně třemi jazyky, jinak to nejde. Nyní už jsem přešel do druhého jazyka. Francouzsky by to bylo bohužel pro mě příliš náročné. Já francouzsky rozumím, ale abych tady mohl přednést projev, tak to eh, je pro mě příliš těžké. Ale budu pokračovat v angličtině. Takže nastává změna, končí mandát, blíží se volby a nastává čas pro zamyšlení se. Ale ještě předtím se chci vrátit trošku zpět v historii, abych vás uvedl do kontextu. Tedy Lotyšsko, Evropa. Co spojuje Evropany? Když se nad tím opravdu zamyslíte, tak je to ta sdílená historie od pradávného Řecka a Říma v průběhu křesťanství, které se šířilo po Evropě. A křesťanství eh, se eh, dostalo až po té nejzaší oblasti, až eh, tedy po Baltskou oblast ale trvalo to nějakou dobu, až někdy ve 13. století papež v Římě umožnil křížové výpravy proti těm nekřesťanům v Baltské oblasti a od té doby naše země zažila ty nejrůznější významné převraty, zvraty, změny, ať to byla renesance, osvícení. V dnešní době je naše země z historického hlediska eh, luteránská, ale také silně katolická na eh, v jeho východní části. V průběhu historie jsme také byli ovlivněni tou severskou kulturou, jsme pragmatičtí, trpěliví, ehm, myslíme rozumně, no a také eh, jsme velice kreativní a podnikaví. No a po stalet eh, po zavedení křesťanství naše země čelila nejrůznějším politickým i vojenským nadvládám, někdy z Polska, někdy z Německa, někdy ze Švédska, jindy zase z Ruska. A v průběhu těch dob jsme si zachovávali naši identitu a, a kulturu, ale až eh, na konci první světové války v roce 1918 jsme konečně mohli vyhlásit nezávislost a trvalo to další dva roky Eh, než vlastně ty pozůstávající vojska ruská a Německa opustili naší zemi. No a v rámci mé rodinné historie i my před chůdci se připojili, bojovali, eh, bojovali i za bolševiky a pak, když se eh, dozvěděli, nebo prchli ze země a vlastně až byla vyhlášena nezávislost, tak se se navrátili do země, což bylo typické pro celou řadu rodin. Nicméně pak nastala zase druhá světová válka, která vážně poškodila Evropu a tady už eh, přicházím na řadu já. Já jsem synem uprchlíků, válečných uprchlíků. Mí rodiče byli děti, mé matce bylo 8, otce bylo 14 a uprchli před válkou do Švédska. Tehdy desítky tisíc lidí prchalo přes, eh, před válkou, před eh, hrozbou války. A, a mý, mý rodiče vyrůstali ve Švédsku, oženili se a přesunuli se do Spojených států. Tam jsem se narodil já i mé dvě sestry. A poprvé jsem se dostal do Lotyšska v roce 84. Tehdy jsem byl studentem eh, na takové poslední eh, střední škole v Munsteru v Německu. A tehdy ale jsem objevil Lotyšsko, to bylo, byla to úplně odlišná země. Země byla taková šedá, lidé se neusmívali, byl tam silný ruský vliv, všude byly Rusové, vše bylo zanedbáno, nebyly tam žádné investice do infrastruktur, do silnic, budov, vše upadalo. A pak se objevila solidarita v 90. letech a také padla berlínská zeď v roce 89 a změny došly i do naší země konečně jsme se v roce 91 osvobodili a za krátkou dobu jsme vyvinuli demokratické instituce, svobodné podnikání, bankovní systém, tržní ekonomiku, v podstatě vše úplně od nuly. A v roce 2004, 13 let po nezávislosti, jsme se připojili do Evropské unie a do NATO a za několik týdnů si již připomeneme 15 let od našeho vstoupení přistoupení do Evropské unie a musím za svoji zemi říci, že jsme nikdy nelitovali ani jednoho jediného dne od přistoupení do Evropské unie. Takže, co je vlastně Evropská unie? V první řadě a myslím, že je třeba to zdůrazňovat, se jedná o jednotu hodnot, svoboda, demokracie, právní stát. Z historického hlediska Eh, jak eh, se vedly, řešily spory eh, zbraněmi, ničením, válkami. A jak to, nič, jak to děláme nyní? Debaty, rozpravy, jednání, hlasování, trvá to dlouho, ale je to rozhodně lepší než v minulosti. Evropská unie to je také ekonomický rozvoj a středobodem toho je jednotný trh tím, že otvíráme vzájemně své hranice, tak jsme vytvořili nejrozsáhlejší ekonomický prostor milionů lidí a velkých možností a jsme protiváhou pro Spojené státy, což je ta světová nejsilnější ekonomika. Ale samozřejmě ne vše eh, je tak eh, pozitivní v Evropské unii Samozřejmě, že jsou tu i jiné politické náhledy. Někteří politici nabízejí velice zjednodušené odpovědi na složitá témata. Obecně se označují za populisty a já bych chtěl říci jednu věc. Nebojujte proti populistům, nestojí to za to. Spíše se snažte pochopit, proč jsou lidé nešťastní a proč naslouchají populistům. Proč jsou tedy lidé neštěstí, nešťastní, k čemu došlo. Dos, eh, přesuníme se zpět. Roky 2008-2009 došlo ke krizi, skolaboval bankovní systém. Bankovní krize se rozšířila po celém světě, postihla i Evropu a znamenalo to následně i ekonomickou krizi nejvážnější od eh, 30. let naše HDP v Lotyšsku eh, se snížilo 30 a byla to závažná ehm, ekonomická krize a po ní následovala před několika lety významná migrační krize. Takže eh, se sem začali dostávat uprchlíci, migranti. A výsledkem toho všeho je něco, co bych nazval politická krize. Lidé přestávají věřit v systém a je pochopitelné, že ztrácejí tuto důvěru a my musíme pomoci znovu získat. Takže když se obracíme na voliče, co jim leží nejvíce na srdci? Pracovní místa, způsob života, migrace, životní prostředí a bezpečnost. Když hovoříme o budoucnosti Evropy, tak musíme vyřešit všechna tato témata. V první řadě tedy pracovní místa. Evropská unie má mechanismus pro urychlení eh, tvoření pracovních míst. Je to vlastně spojené s pravidly jednotného trhu. Pamatuji si na jeden příběh z dětství, příběh otce, který měl tři rodiny a dal mu hulku, eh, řekl synovi, zlom tu hulku, on ji zlomil, druhý syn stejně tak říkal si, v čem je tedy problém a pak eh, jim dává několik těchto hulek dohromady a oni se snaží jeden po druhém to zlomit a nedaří se jim to. Takže jaké je ponaučení z tohoto příběhu? Když jste sám, tak vás zlomí jednoduše, jako tu hulku, ale když jste sjednocení, tak jste mocní. A v tom je tedy ta krása jednotného trhu. Ano, jsou tu výzvy, výzvy pro jednotný trh, které přicházejí zvenčí. Eh, vzrůstá síla Číny a pak je tu, jsou tu spojené státy a, a jejich vláda, která se snaží stále hrát tu hlavní roli v organizaci celého světa ohledně Číny. To je zimně, země, která otevřeně podporuje svůj promysl, a snaží se vést neférovou konkurenci a znemožňuje také přístup našich firm na čínský trh. Jaká je naše reakce na toto? Já bych řekl ohledně neférové konkurence by to neměl být protekcionismus. Neměli bychom hrát podle pravidel Číňanů. Neměli bychom být jako oni. Spíše požadovat, aby se oni přiblížili našim pravidlům pro otvírání se trhu. My máme velkou moc díky Unii a díky jednotnému trhu. To musíme požád, eh, použít, ne ale ty jednotlivé hulky spíše jako těch eh, několik eh, hulek dohromady, které nemůžete nalomit. A uvnitř Evropské unie jsou stále překážky, které je třeba překonat. Ty vnitřní bariéry pro jednotný trh. A toto Zejména bych řekl v digitální oblasti, ale také v oblasti služeb je třeba vyřešit. Takže si položme otázku, proč ty největší internetové podniky přicházejících ze Spojených států jsou tady, proč to nejsou evropské podniky. Odpověď je jednoduchá. Ve Spojených státech eh, se platí dolarem, mají federální vládu s federálním rozpočtem a nulové bariéry mezi jednotlivými státy v oblasti obchodu. Mají opravdový eh, jednotný trh, menší než eh, náš, nějakých 300 milionů, ale u nás panují překážky. Takže když my si přejeme mít tu ty kvalitní silné podniky, tak bychom neměli prostřednictvím legislativy vytvářet um, překážky. Musíme snižovat ty překážky, aby ty tito naši výteční podnikatelé a podniky um, se mohli rozrůstat a být lepší než Spojené státy a být lepší než Čína. A jeden z milníků jednotného trhu, tím je finanční systém, tím jsou naše banky. Před deseti lety velkou hrozbou pro banky byla likvidita. Takže jsme vytvořili bankovní unii, aby byla lepší možnost dohlížet nad bankami, aby se zajistili, že opravdu budou banky bezpečné a že budou existovat i další den. Ovšem nyní došlo ke změnám. Problémem není likvidita, problémem je tu terorismus v Evropě a jeho financování. A jak k tomu dochází nelegálními prostředky, které se pohybují v evropském bankovním systému. Takže jak jsme na tom s eh, bojem proti praní špinavých peněz? Já jsem byl spolu s pravodajem eh, s paní Sargentini, eh, když se pracovalo na příslušné legislativě. Legislativa boje proti praní špinavých peněz se týká hlavně eh, mm, eh, zhodnocení rizik. Na východě Evropy je země, velká ekonomika a tím je Rusko. A za posledních 20 let prostředky z Ruska eh, cestovali směrem sem. Proč? Protože Evropa je bezpečná, panuje zde právní stát, kvůli penězům vás nedají před soud, tak se ty prostředky dostávaly do Evropy. Některé byly čisté, ale některé nebyly čisté. Pocházely z trestních zdrojů. Tady nemyslím na optimalizaci eh, zdrojů a daňových systémů. Tady mám na mysli opravdu kriminálníky a miliony Evropy, kteří se prostě tady eh, dostávají a sledují na slabá místa v těch řetězcích a zjišťují, v jedné zemi můžete dělat toto, v jiné zemi zase toto. Naše země byla také součástí tohoto řetězce. Praní špinavých peněz to je totiž celoevropský problém a já jsem premiérem a už nemám tady tuto trpělivost a bych čekal na vyjádření a na kroky ostatních. Já si chci zamést před vlastním dvorem a chci, abychom měli ten nejsprávnější, nejférovější bankovní systém. A samozřejmě mohu konzultovat i vás tady ale je to takový opravdu dlouhodobý boj. Já chci první vymést, řekněme, ty myši z našeho domu a dvora, ale jak na tom pak budou ti sousedé, ty ostatní země? Kriminálníci opustili Lotyšsko, ale stále se trvávají v jiných zemích Evropy. To znamená dozor prostřednictvím legislativy pro boj proti špinavých peněz musí panovat všude a musí být eh, respektován. To je důležitý krok ku předu. A pak jsou tu další obavy našich voličů. Migrace a jejich eh, kvalita života. Na to nemáme jednoduché odpovědi. Já je nemám a nikdo je zřejmě nemá. Pravdou ale je, že Evropa je fantastickou destinací pro život, pro práci. Máme stabilní ekonomiku, stabilní demokracie, právní stát, svobody eh, jednotlivců a celá řada našich sousedů to nemá. A jakmile autokracie narůstá, je tu větší tlak na to, aby se lidé dostávali sem do Evropy. Tak to prostě bude i nadále. Musíme se z toho nějak ponaučit. Má země eh, te, řešila otázku migrace. Za několik desítek ruské okupace jsme měli několik desítek tisíc migrantů. Představilo to téměř třetinu naší populace, dva miliony lidí naše vláda tehdy v podstatě ani nebyla naše vláda. Tehdy rozhodování přicházelo z Moskvy a to kompletně. Tam nebylo žádné spolurozhodování, žádné vyjádření se. Po nezávislosti pak, jak jsme se toho chopili? s velkým slovem, které se nazývá integrace. Prostě musíte s lidmi pracovat, musíte zapracovat na vašem vzdělávacím systému, vlastně vnést ty migranty do vaší kultury. Nemůžete proti tomu bojovat, nemůžete zabránit tomu, aby lidé chtěli dále přicházet do Evropy. Jsme tou oblíbenou destinací a musíme je integrovat a můžeme udělat něco, abychom ale zmírnili ty toky. A jasnou odpovědí je pak ta vnější kontrola, tedy Frontex, tato agentura, která musí být posílena ve svých pravomocích protože tímto pak můžeme ukázat, že když ochráníme vnější hranice, pak můžeme mít svobodné vnitřní hranice. Vždyť vy si ostatně pamatujete, jaké to bylo dřív při cestování z Německa do Štrasburku, když byla zavřená hranice na mostě. Ano, chceme mít otevřené vnitřní hranice pro jednotný trh, ale pak musíme mít jasné vnější hranice. Pak jsou tu uprchlické tábory, které musí být financovány. Musíme podporovat vznik právního státu ve třetích zemích. To je nevyhnutelné. A musíme zapracovat na integraci Evropa je unii ještě 28 svrchovaných zemích s jejich příslušnými národními identitami a je důležité, aby se zachovaly tyto národní identity, kultury a jazyky a to můžeme zajistit procesem integrace těch, kteří k nám přicházejí. Oni se musí uspůsobit našemu způsobu života, našemu světu. Tímto tak zajistíme ochranu vnějších hranic, jejich integraci těchto přistěhovalců a větší důvěře našich voličů. Další, třetí obava, to je životní prostředí. Klimatické změny. Tady nebudu zasaho- zacházet do hloubky. Je, klimatické změny jsou reálné. Spalování klasických paliv, to musíme zastavit. Takže změna legislativy, ta je samozřejmě správná vše navýšení energetické efektivity, to je správná cesta. Ale ne všechny státy mají stejný energetický mix. Má země hned za Švédskem používá 40 obnovitelných zdrojů energie, ale ne všechny země jsou na tom. Jinak mnoho zemí stále ještě závisí na uhlí. Prostě ta fosilní paliva z ničeho nic nemůžeme odstranit. Musí to být přechodné období, bude to trvat nějaký čas. No a nezávisle na tom, jak rychle chceme zajistit tento přechod, musíme zajistit rychlou strukturální změnu a tím zase tu obhaju jednotný trh, je otevření trhu, energetického trhu pro hospodářskou soutěž. Musí to být i konkurence pro obnovitelné zdroje energie. Uvedu příklad eh, cen elektřiny jsou země, kde se platí stále stejná cena neustále. Každý den, každou část dne prostě to nikoho nevybízí k tomu, aby lépe přemýšleli, kdy zapnout svoji myčku nebo pračku. Ale ty trhy, které se otevřely konkurenci, mají takové poskytovatele služeb, kde můžou automaticky regulovat ceny elektřiny v určitá denní období, a můžeme redukovat i tu potřebu podle toho, kdy jsou ty energetické špičky. A pak eh, si můžete prostě rozhodnout sami, jaké elektrospotřebiče budete používat a celkové úspory v celé zemi mohou být obrovské, ale proto je třeba deregulace trhu, prostě zajistit konkurenceschopnost všude. A pak poslední obava našich občanů, jejich bezpečnost a obrana. To pro různé země znamená různé různý výklad. Třeba na jihu Evropy je to hrozba nekontrolované migrace nebo třeba terorismus. V západní Evropě možná tou největší hrozbou je nekontrolovaný Brexit, nejen co se týče obchodu, ale také pro zajištění míru v severním Irsku tam je to velice znepokojuje. A já přicházím z Lotyšska a když Lotyši pomýšlejí o bezpečnosti, tak přichází na mysl Rusko. Rusko je naším východním sousedem pro nás všechny a v Rusku se vláda řídí jednou politikou. Je přesvědčená eh, politicky, že je obklopena nepřáteli, kteří jsou schopni okamžitě zaútočit a oni reagují tak, že se snaží oslabit své nepřátele. Největší hrozba přicházející z Ruska ale není vojenská. Je to hrozba, ale už není nejzávažnější. Máme tu na to. Ta, eh, ten, největší hrozba jsou zavádějící a falešné informace. My žijeme ve světě těchto maličkých výtečných přístrojů, které všichni vlastníme. Myslím, že všichni před několika lety jsme si přáli mít neomezený přístup ke zdrojům, informacím, tak to si pomáhat při přípravě projevu a podobně. Ale v dnešní době tu máme sociální média, která jsou výtečným způsobem, jak okamžitě šířit falešné zprávy. A čím dál více lidí se takto uh, odklání od těch prověřených informací z prověřených zdrojů a používají informace ze sociálních médií. Takže se nyní musíme opravdu vážně zamyslet nad tím, jak vytvářet legislativní cestou opravdu garantované platformy, kde se nebude opravdu šířit, nebudou šířit ty falešné zprávy. A to je nelehká práce, protože to zahrnuje určitou míru zodpovědnosti a určitou míru cenzury. Já jakožto lotyš opravdu nechci podporovat cenzuru vede nás k tomu historické ponaučení, ale prostě tady musíme eh, přemýšlet nad tím, proč oni vlastně toto používají, aby takto eh, chtěli narušit jednotu naší společnost. Vezměte si třeba očkování. Tam se lze dopátrat ruského vlivu, který vybízí rodiče, aby nenechali přeočkovávat své děti. A to má dopad na zdraví všech. Imigrační debata. I tam vysledujeme Rusko. I Brexit je ovlivňován Rusy. Máme takovou bublinu ve střední Evropě, kde se tvrdí, že George Soros podminovává naše životy. To vše pochází z jednoho jediného zdroje a pokud tuto skutečnost neakceptujeme, tak se neposuneme dál. Já mohu říci, že z pohledu bezpečnosti je třeba do toho investovat. Moje země investuje 2%, tak jak to na to požaduje, ale to je pouze jedna strana té rovnice. Druhá strana, stejně důležitá, je boj s falešnými informacemi a tam je třeba zvážit tu správnou legislativu. A nakonec eh, nebych byl lotyšským politikem, kdybych se nezmínil o víceletém finančním rámci. Naše povinné téma, to je něco, s čím se snažíme nyní popasovat a já stoprocentně souhlasím, stejně jako tato sněmovna, že je třeba více investovat do výzkumu a vývoje, do těch chytrých mladých mozků, kteří jsou nositelem našich hodnot do budoucna. Naši budoucí Eh, našeho budoucího blahobytu. Ale na čem záleží? Stejně tak, totiž, aby se to neinvestovalo do několika málo chytrých projektů. Proč? Protože chytří lidé jsou všude. Pokud se soustředíme na tu excelentnost v pouze několika zemích, tak ubližujeme tomuto projektu. Tyto prostředky do výzkumu a vývoje se musí šířit po celé Evropě. Soudržnost. I na té stále záleží, ale i zde to musí být chytrá soudržnost. Ty země, které se snaží stát součástí toho projektu, se musí snažit i ze své strany. A v neposlední řadě zemědělci. Naši evropští zemědělci Víme, že většina rozpočtu putuje do společné zemědělské politiky, tak to bylo kdysi ještě více. Nyní zemědělci už musí prodávat na, ovšed, na otevřeném trhu. My jim pomáháme. Ale má to háček. My nepomáháme všem zemědělcům stejným způsobem. A tři země, které dostávají zdaleka nejméně, to jsou tři pobaltské země. Z různých složitých matematických důvodů, které byly vymyšleny ještě v 90. letech, ale naši zemědělci musí um, hospodářsky soutěžit eh, s ostatními zemědělci a oni jsou donuceni žít v chudobě, aby vůbec byli schopni v té konkurenci obstát. Já nevím, zda je možné se tomu dopracovat